státní přílužníci eh, musí či nemusí mít výzum, když, přes, když překračují vnější hranice Evropské unie. Nyní dávám slovo paní zpravodajce. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové, milé kolegyně. Vážený pane místo předsedo Evropské komise, pane Baro. Evropský parlament podporuje zrušení vízového režimu pro země západního Balkánu. To je také naším hlavním sdělením, které nás vedlo k přípravě mé zprávy. Děkuji všem, kteří mě pomáhali v rámci přípravy, také radě a komisi za dobrou spolupráci, která představuje také dobrou bázi pro další aktivity na tomto poli, pro další spolupráci, zejména po zavedení Lisabonské smlouvy. Vízová povinnost eh, příliš dlouhou dobu izolovala země západního Balkánu. Mladá generace v těchto zemích zná Evropskou unii pouze velice málo. Eh, znají třeba pouze tak jako Ameriku. Má informace o těchto zemích pouze z televize a z internetu. Protože já sama pocházím ze Slovenska, tak musím říci, že slovenské předsednictví v roce 2008 učinilo proces vízové liberalizace eh, svou prioritou a zahájilo ho. Já vítám návrh komise, která navrhala zavést liberalizaci víz a to pro Srbsko, Černou horu a bývalou Jugoslávskou republiku Makedonii. Tímto způsobem budou mít občané těmto státům možnost volně cestovat a to počínaje 19. prosincem 1. 1. 2010 to je datum, které představuje jistou logistickou překážku, protože mnozí občané právě chtějí cestovat v době Vánoc. A liberalizace víz by zlepšila také regionální spolupráci na západním Balkáně a byla by jakýmsi kulturním a sociálním mostem. Liberalizace víz pro tyto tři země je dobrým krokem správným směrem, ale musíme pomáhat i ostatním zemím, které ještě nepožívají výhod liberalizace víz. Musíme těmto zemím umožnit, aby se tohoto liberálního režimu mohli účastnit co nejdříve, hned jak splní příslušná kritéria. A zde mám na mysli Albánii a Bosnu a Hercegovinu. Situace těchto zemí bude totiž ještě komplikovanější, pokud sousední země, tedy jejich občané, budou moci, budou moci svobodně cestovat. Musíme občanům těchto dvou zemí jasně ukázat, že na ně čekáme, že je sice třeba, aby jejich vlády splnily své domácí úkoly, ale musíme dát jasně najevo, že nechceme stavět žádné zbytečné překážky pro občany těchto dvou zemí, co se týče liberalizace víc. Tento návrh eh, má podporu výboru pro zahraniční záležitosti a podle mého mínění i podporu výboru LIBE. I zítra poprosím o slovo a předložím návrh, který bude chtít zavést liberalizaci víz pro všechny země západního Balkánu. O tomto návrhu budeme zítra hlasovat. Budeme tedy hlasovat o liberalizaci víz pro Srbsko, Černou horu a bývalou Jugoslávskou republiku Makedonii, a to počínaje 19.12. A také budeme hlasovat o tom, aby Albánie a Bosna a Hercina, Hercegovina také měla liberalizaci víz, respektive aby tato liberalizace stoupila v platnost co nejdříve. Já bych si velice přála, abychom měli pro Bosnu a Albánii konkrétní datum, ale vím, Vím, že ty postupy nejsou jednoduché a proto doufám, že liberalizace víz pro tyto dva státy vstoupí v platnost nejpozději v létě. Nevšíme, nesmíme ovšem také zapomínat na Kosovo. A na závěr bych chtěla říci, že Evropská unie má politickou zodpovědnost za to, aby dokončila proces liberalizace výst a já očekávám zítra širokou podporu Evropského parlamentu. Jako další paní Koraca Bild, prosím. Chci pouze říci, že švédské předsednictví tady eh, eh, není přítomné na úrovni ministrů, byť to velmi chtěli. Doslechla jsem se, že nebyli pozváni. A chci připomenout, že švédské předsednictví eh, podporovalo proces liberalizace vízové povinnosti pro západní Balkán od prvopočátku a já vím, že moje kolegyně Tania zpravodajka eh, se mnou souhlasí. Měli bychom, eh, nebo měli jsme mít eh, možnost jim poděkovat, protože jim dlužíme za společnou deklaraci tohoto parlamentu a rady, která je jedinečná v dějinách těchto institucí. A chci mít vysvětlení, možná ne teď a zde. A chci také dát do protokolu, že příslušný ministr eh, švédský nemohl být přítomný, protože nebyl pozván. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Byla jsem informována, že předsednictví rady bylo pozváno, ale z důvodu termínové kolize eh, nemohlo být přítomno, ale mm, ještě to zjistíme, prověříme. Nyní má slovo komise, pan komisař Baro. Prosím, máte slovo. Ano, paní předsedkyně, já se připojuji k tomu, co uvedla paní Bild. Ano, švédské předsednictví zde bylo velmi aktivní v této věci. A tak, jak paní Fajon uvedla, celá řada občanů členských zemí, zejména mladí lidé, budou mít nyní možnost častěji se účastnit výměných programů a navazovat kontakty. Tento návrh je historickým návrhem v rámci evropské vízové politiky a my tento legislativní návrh vítáme a také jeho dobré přijetí v parlamentu a radě. Všichni dobře víme, jaké politické důsledky to bude mít a víme, jak holostivá je otázka. Všichni občané jsou v daných zemích dotčeni. Já také rozumím stanovisku parlamentu a v této souvislosti chci říci následující potvrzují eh, vůli komisi přesně sledovat provádění a dodržování kritérií stanovených v časovém, respektive v tom eh, jízdním eh, řádu. Bývalá republika Makedonie již byla pozitivně hodnocena dialog byl uzavřen. Srbsko a Černá hora tady komise uskutečnila eh, v září a říjnu eh, eh, služební cesty za účasti expertů a bylo rovněž potvrzeno, že všechny, všechna kritéria cestovní mapy byla splněna řádně. Albánie a Bosna Hercegovina, tady budeme postupovat stejně. Bylo již dosaženo v posledních měsících výrazného pokroku, ale Bosna a Albánie ještě nebyly schopny završit potřebné eh, reformy, které by opodstatnili, či ospravedlnili eh, zrušení vízové povinnosti, ale je určitým povzbuzením pro tyto země, když vědí, že jejich sousedé již mají možnost bezvízového styku s Evropou. A já vás ujišťuji, že učiním vše, co je v mých silách, aby Albánie a Bosna Hercegovina eh, rovněž co nejdříve se dostali do režimu bezvízového styku. A chci vyzvat tento parlament právě s ohledem na Lisabonskou smlouvu a právo parlamentu parlamentu spolu rozhodovat, aby podpořil eh, tuto eh, metodu strukturálního dialogu v rámci eh, zrušení vízové povinnosti, tak jako to usiluje i komise. Jiný přístup by pouze způsobil zmatek a mm, eh, nepřispěl by ke zlepšení v tomto ohledu. Vyvolával by pouze falešná očekávání a mm, mohl by způsobovat spoždění v rámci provádění reform. My chceme Albánii a Bosnu zachovat v rámci přílohy 1 a chceme, aby Evropská unie dále podporovala obě země při plnění eh, kritérií a aby posléze byly zbaveny vízové povinnosti dle stávajícího postupu. Komise podporuje společné politické prohlášení, které stvrzuje toto angažma eh, ke druhé etapě liberalizace vízové povinnosti pro Albány a Bosnu a Hercegovinu a to, co nejdříve. Paní předsedkyně, já se domnívám, že je to důležitý bod, který ještě jednou eh, ukazuje eh, balkánským eh, státům, jak velkou pozornost Evropa věnuje jejich aspiracím. Děkuji, pane komisaři, a dalším, další řečnici je paní Latford. Velice děkuji za slovo. Tyto závazky, které také eh, podpořila i, de, i prohlášení parlamentu a rady, tak se hovoří o tom, že by měl být bezvízový režim pro všechny lidi západního Balkánu. Nejedná se pouze o nějaký altruistický krok, je to o určité rozumné rozhodnutí protože se tím také zároveň zvýší bezpečnost. Lidé, kteří mají svobodu a mohou, jsou, jsou svobodní, mají svobodu cestování, tak uh, u nich bude méně mm, tendence k nějakému nacionalismu, což, je, eh, což může být ohrožení bezpečnosti. Dnes eh, tento týden slavíme 20. výročí pádu berlínské zdi ale eh, jsou zde určité bariéry, které přináší víza a ta jsou ještě větší, než byla ta zeď. A eh, je to, tím pádem se stále ještě šíří netolerance. Myslím si, že náš přístup by měl být eh, konkluzivní a měl by také být v souladu s výročím Daytonské smlouvy. Chtěla bych poděkovat zpravodajce paní Fajon za její velice těžkou práci a také jsem velice ráda, že zapojila všechny stínové spoluzpravodaje a velice úzce zpracovali během posledních měsíců. Myslím si, že Rada a zejména švédské předsednictví velice pomohlo k této práci, já jim za to děkuji. Děkuji také k vypracování prohlášení, které říká, že cílem je skutečně bezvízový režim pro všechny občany západního Balkánu a to co nejdříve. My doufáme, že to bude během roku 2010, protože je to eh, protože pokud existují eh, víza pro některé, tak je to něco, co rozděluje společnosti. A také jsme přijali určitý závazek v této zprávě, paní Fajon, že budeme usilovat o to, aby došlo k uvolnění vízového styku a také k usnadnění, e, to bude tedy prostřednictvím cestovní mapy a že to bude také pro Albánii a Posnu a Hercegovinu, že ten postup bude podobný, jako byl v případě těch, těch ostatních zemí. Také chci vyjádřit e, naději, že vláda Spojeného království, které zde zatím není e, v šengenské zóně, a není ani v tomto rozhodnutí, které se týká šengenské zóny, tak já doufám, že Spojené království se vydá stejnou cestou, a já sama jsem britská europoslankyně, ale myslím si, že je to velice dobrá eh, věc pro Evropu, tak pro západní Balkán. Pokud eh, se eh, k tomu, pokud se na tuto cestu vydá i Spojené království a to co nejdříve. Chtěla bych ještě jednou poděkovat zpravodajce za její práci. Děkuji. Děkuji a nyní budeme postupovat podle frakcí. Paní Koraca Bilot za, má dvě minuty za skupinu ELS. Děkuji. EPP je odhodlána urychlit liberalizaci vízové povinnosti do července 2010. Vítáme návrh poskytnout liberalizaci vízové povinnosti bývalé republice Makedonie, Černé hoře a e, Srbsku do Vánoc letošního roku. E, chápeme také e, žádost lidu Bosny, Hercegoviny a Albánie. Mladá generace, která byla jaksi chycena v pasti, a e, uvězněna. A nyní chceme říct, jsme na vaší straně a jsme připraveni, jste-li vy připraveni. Je politování hodné, že pomalý start e, e, práce úřadu Bosny, Hercegoviny a Albánie je jaksi upozadila. My je nyní vyzýváme, aby splnili kritéria co nejdříve a dobře víme, že komise v tomto procesu bude nápomocná. Paní předsedkyně, bohužel musím říci, že jsem smutná, že nám trvalo tři měsíce, zejména teda EPP, tři měsíce jednání, aby přesvědčila levici v tomto tohoto parlamentu, aby pracovala podle smluv. Je to tak komplikované a konečně i oni pochopili, že Evropský parlament eh, není eh, nad zákonem. Eh, se vším respektem k mým ctihodným kolegům musím odsoudit ten nekonstruktivní přístup. Neexistují žádné zkratky anebo abrakadabra. My nejsme tady od toho, abychom získávali body, ale abychom dosáhli pokroku pro lid eh, západního Balkánu. Určitě takovými to postupy nenapomůžeme nikomu. A závěrem bych chtěla eh, říci, že sdílím respektive svým přátelům chci eh, říci, že jsem odhodlána. Bohužel řečnice byla přerušena. Dalším eh, řečníkem je pan Morajš, minuta a půl eh, SED. President, um... Děkuji, pane, paní předsedající. Od roku 2010 nebylo zatím učiněno velké, velký pokrok co se týče e, vízového, e, usnadnění vízového styku pro západní Balkán. A také zde hovořila, e, hovořilo se o to, že jsou zde obavy, proč se to týká několika zemí. Chtěla bych poděkovat zpravodajce paní Fajon za velice pečlivou zprávu, kterou vypracovala a že se snaží, aby Evropa celkově mířila k cílu eh, zrušit vízový styk pro všechny země západního Balkánu. Eh, spolupracovala také stínový zpravodaj, zpravodajové komise a další a eh, je pravda, že usnadnění vízového styku je dobré pro obě strany. Také bychom e, stále si měli ještě klást otázky, které se týkají té cestovní mapy a je nutné však, aby každá země splnila všechna kritéria, abychom získali e, důvěru v to, že ten e, bezvýzový režim bude dobře fungovat. A ještě vy jste, mm, myslím si, že zde také je prohlášení, které bylo vyjednáno s radou. Toto prohlášení hovoří o usnadnění vízové nebo zrušení eh, vízového cyklu s Makedoním, eh, Černou horou a Srbsko, Srbskem a také hovoří o tom, že se snaž, že, že jste také snaha eh, toto pro Albány a pro, pro Bosnu do budoucna a také nalézt určitý, určitý kompromis, který se týká Kosova. Doufáme, že proto nalezeme podporu v rámci parlamentu. Děkuji, pan Děkuji za zelené paní Hluňáček. Děkuji. Já bych se chtěla připojit k projevům, které byly předneseny přede mnou. Já děkuji oběma zpravodajkám, paní Fajan a paní Lutford a děkuji i všem stínovým předvodajům. Myslím si, že nám podařilo, se nám podařilo doopravdy vypracovat návrh, který obsahuje požadavky na radu i na komisi a udělat takový celkový balíček pro všechny občany západního Balkánu a ne, že bychom některé jak si z tohoto výjímali a nechávali stranou. A já doufám, a doufám, jak řekl pan komisár Baro, že bude možné prosadit v radě, aby i Kosovo o, mít před očima cíl liberalizace výst, a aby Bosna a Albánie nejpozději, dokon, nejpozději příští rok měla to usnadnění vízového stihu. Já bych se si přála, aby to bylo co nejdříve. Samozřejmě, že je důležitá ta implementace, ale já jsem například slyšela, že ani v Srbsku ještě nebylo vše implementováno. Proto se vás ptám, jak to vidíte vy, protože si myslím, že je důležité implementovat vše. Děkuji všem, kteří na tom pracovali a děkuji, přerušuje paní předsedkyně. Další řečnici je paní pak na dvě minuty. Milé kolegyně, milí kolegové, před 20 lety mý spoluobčané z východního Německa eh, konečně mohli svobodně cestovat. A několik let poté Miloševič eh, svobodu pohybu a pro ohrozil, ohrozil pro všechny v tomto regionu. A pak tito lidé ztratili. Od roku 2000 jsme v rámci veřejných prohlášení a diskuzí požadovali svobodu cestování a liberalizaci víc pro eh, občany západního Balkánu. My dobře víme, že Eh, to nemůže udělat EU jako taková, že s tím musím souhlasit jednotlivé členské státy. My se nesmíme bát, eh, musíme odborat naše odbavy, protože zločinci víza nepotřebují. Ty se dostanou přes hranice i přes víc. Jde o mladou generaci, která pomocí bezvízového styku bude moci konečně svobodně cestovat tam, kam si vlastně přejeme, aby se dostala. Proto si přejeme, aby občané Makedonie, Mont- Černé hory a Srbska mohli znovu cestovat a jsme rádi, že tuto možnost budou mít. Bohužel je velice smutné, že Albánie Bosna a Kosovo ještě tyto výhody nepožívají a požívat nebudou, ale doufáme, že komise v prosinci uzná velké pokroky, které učinila Albánie a také uzná, že i v Bosně se mnohé zlepšilo. Bohužel je v Bosně um, řada politiků, kteří se nezajímají o zájmy svých občanů a nezajímají se o to, jak jim poskytnout svobodu pohybu. Já doufám, že se nám podaří to, aby um, tato svoboda byla pro Bosnu v létě příštího roku. Nesmíme také zapomínat Kosovo. Jsme zavázáni pomoci Kosovu splnit ta kritéria, protože Kosovo to samo nedokáže. Dámy a pánové, liberizace víz je velice lidským činem a jsme rádi, že jsme byli z toho učiněni. Děkuji i panu Baro. Děkuji. Další řečnice je paní Gönč. Eh, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Evropa, Evropská unie vznikla jako mírový projekt a my velmi dobře víme, že integrace je velmi účinným prostředkem, pokud jde o udržování míru. Nyní máme tento nástroj v rukou eh, také mm, s ohledem na západní Balkán. Západní Balkán eh, prošel dlouhou a smutnou válkou a nyní jde o to eh, činit kroky vpřed Důležitou pomůckou v tom je právě zrušení vízové povinnosti. Slyšeli jsme zde, jak důležité je, aby mladí lidé měli možnost cestovat a je to též určité znamení důvěry, jestliže těmto eh, zemím eh, poskytneme možnost bezvízového styku a současně se budou moci přiblížit Evropské unii, což je důležité z hlediska bezpečnostní politiky a Eh, což je tež důležité pro překonání určité rozpolcenosti. Další řečnicí je paní Posport, jedna minuta. Děkuji, myslím, že Evropský parlament eh, bude hlasovat, nebo hlasoval tady o tom, eh, o, o, o, o zrušení víz pro země mm, západního Balkánu a e, pro některé země se bude jednat od 1. ledna o termín. Myslím si, že dojde k diskriminaci mezi několika skupinami. Zejména se to týká Bosny a Hercegoviny protože lidé, kteří budou mít srbský pás, tak budou moci jezdit do Evropy bez víza, ale busenští muslimové, těch se to týkat nebude, tento bezvízový styk. A myslím si, že to je dost smutné vzhledem k historii této země. Evropský parlament by měl zítra vyslat signál Albánii a Bosně a Hercegovině k tomu, že jsou zde tedy kritéria, e, která je nutné splnit, pokud chtějí bezvízový styk, ale jakmile splní kritéria, tak pak si myslíme, že by mělo dojít k tomu bezvízovému režimu co nejdříve. Víme, že už ty země učinily mnoho k tomu, aby ta kritéria splnila a chceme také vy, um, požádat Evropskou komisi, aby pomohla Albánii a Bosně a Hercegovině, aby tato kritéria splnila co nejdříve. Děkuji. Nyní pan eh, Zoran uh, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Zrušení výbové povinnosti pro občany základního Balkánu má technickou dimenzi, ale také politickou dimenzi. Dnes stavíme 20. výročí pádu Berlínské zdi. Ve Skopě, v Podgorice i v Bělehradu. O Vánočích konečně budou moci oslavit pád vízové zdi. Tato zeď stále mezi Evropskou unii a západním Balkánem. Lidé, obyvatelé západního Balkánu, nemohli svobodně cestovat tak, jak tomu bylo uvyklí v dobách bývalé Jugoslávie. Tato izolace měla také velice negativní dopady a proto je nyní na čase, abychom s tím skoncovali. Serbie Srbsko, Černá hora budou tedy mít tuto výhodu, ale je důležité, aby se k tomu připojila i Albánie a Bosna, aby i její občané mohli poznávat svět, cestovat do evropských zemí, poznávat Evropu a připravovat se na členství v Evropské unii. Já jsem zpravodaj Evropského parlamentu pro Makedonii a mnoho obyvatel bývalé Jugoslávie se na mne obrací a proto jim chci říci, že svobodně cestovat znamená krok vpřed směrem ke členství v Evropské unii. Děkuji. Další řečnicí je paní Gán na jednu minutu. Vážená paní předsedkyně, já bych chtěla poblahopřát eh, paní zpravodajce a také stínovým zpravodajům. A chtěla bych konstatovat následující. Při příležitosti 20. výročí pádu berlínské zdi je velmi důležité, zbourat zeď i eh, pro země západního Balkánu a proto tuto iniciativu vítáme, ale je to pouze částečně technická otázka. Musíme vyslat též jednoznačný politický signál. Já podporuji společné prohlášení, protože jim eh, instituce vyjadřují, ehm, že si uvědomují svou povinnost a eh, že ehm, této své povinnosti hodla jí dostat. Eh, dotčené země západního Balkánu musí rovněž splnit své povinnosti. Děkuji, pan Fos má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám za to, že s balkánskými státy jsme se vydali na dobrou cestu. Eh, díky eh, vízovým úlevám jsme dosáhli zblížení a to slouží stabilitě a je to tež znamení ocenění úsilí. Ale také myslím, že je dobře, že eh, jsme si zachovali jasnou úpravu a také požadavky či podmínky, které musí být plněny a za to děkuji zejména paní Koraca Bild a jejímu úsilí. Vše ostatní by eh, po mém soudu eh, bylo eh, jednoznačné bruselské rozhodnutí, kde bychom se byli zřekli jasného systému a nebylo by to upřímné vůči balkánským zemím ani vůči našim vlastním lidem. A politické signály nepatří do přílohy evropského nařízení či směrnice, ale musí být jednoznačně vysloveny. Děkuji. Dalším řečníkem či řečnicí je paní Lukaševska. Děkuji. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji za slovo. Velice mě těší, že občané západního Balkánu se budou moci využívat eh, volný pohyb po Evropě, protože to určitě usnadní kontakt mezi lidmi a také to zlepší vztahy a zlepší to i obchodní vztahy ale neměli eh, bychom dovolit toho, že někteří, některé země zůstanou izolovány. Musíme, nesmíme jim odebírat příležitost, kterou dáváme ostatním. Je nutné, abychom v rámci cestovní mapy pro ně stanovili jasná kritéria, jak eh, zlepšit eh, potom ten vízový režim, protože pro lidi z východní Evropy jsou ta víza nákladnou záležitostí a také je to zdlouhavý, často je to zdlouhavé, ta žádost o, o víza. Také je nutné více spolupracovat, podporovat spolupráci mezi regiony a je nutné také e, mít na paměti, že v roce 2012 se bude konat fotbalový zápas, který bude zároveň hostit Polsko a Ukrajina, takže je nutné, aby zde byla volná, volná svoboda pohybu. Děkuji, nyní pan Plejda. Děkuji, paní předsedkyně. Také já chci podtrhnout, jak důležitá je svoboda pohybu, je to základní právo a chci zdůraznit, že mnoho obyvatel západního Balkánu eh, bude velice rádo, když, získane to, to, když získá toto právo, proto chci podpořit tuto věc. A zároveň chci poukázat na to, že tato zpráva neříká nic o jedné zemi východního partnerství, totiž o eh, Moldavské republice. Eh, v Moldavsku bylo dosaženo pokroku v politice a mělo by to být alespoň zmíněno. Myslím si, že ta nejsilnější zeď v Evropě je na východní hranici mezi Rumunskem a Moldavskem a myslím, že je to politování hodná skutečnost. Děkuji, říká paní předsedkyně, to byli řečníci v rámci postupu ke HDI a nyní získává slovo zpět komise. Prosím, pane pane komisaři. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také všem řečníkům a řečnicím, kteří podpořili přístup v tom směru, že se zruší vízová povinnost nejdříve pro tři země západního Balkánu a poté Pardon, ty ostatní. Někteří řečníci zdůraznili, že je smysluplné jak pro eh, země na Balkáně, tak pro Evrop, země Evropské unie. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce, paní Fachian a říci na tomto místě, že jsme nezůstali stát na jednom místě, nepřešlapujeme na místě Máme zde Černou horu a další země, kde pokračujeme v našich zprávách. Také chceme, aby pokrok učinila Albánie a Bosna a Hercegovina a rozhodně k dalším pokrokům dochází. Rychlé schválení takovéhoto usnesení je dobrým znamením pro budoucí postup který bude inspirovat eh, další státy, zejména Bosnu. A nezapomínejme také na Kosovo. Děkuji všem přítomným. Děkuji, pane Baro. A nyní získává slovo paní Fajan na dvě minuty. Velice děkuji, pane předsedající. Chtěla bych všem poděkovat za vaše komentáře a za váš příspěvek. Vypadá to, že skutečně Evropská unie silně podporuje zavedení bezvízového režimu pro všechny země vel, eh, západního Balkánu. Je mi líto, že zde nebylo zástupce švédského předsednictví, protože ta spolupráce byla velice dobrá a já vítám závazek komise snažit se usnadnit nebo urychlit celý proces také se zeměmi, jako je Albánie a Bosna a Hercegovina a že tedy oni souhlasí s tím, že jakmile tyto země splní svá, té, ty kritéria, takže potom co nejrychleji se pro ně uh, uvolní ten vízový režim. Chtěla bych vám všem poděkovat a já také velice dobře vím, co uh, říkají smlouvy, ale zde máme, zde jsme v politické instituci a snažíme se ze všech sil uh, ovlivňovat politiku. Chci říci, že souhlasím a vítám zrušení vízového styku Eh, které bude od 19. prosince, se tedy týká Srbska, Makedonie a ehm, té třetí země. A myslím si, že doufám, že tedy brzo to bude také i ohledně Albány a Bosny a Hercegoviny, protože se to bude týkat zejména mladých lidí. Snažíme se, aby ten proces byl dokončen a také se budeme snažit eh, zařídit eh, tyto otázky, co se týče Kosova. Děkuji vám všem za spolupráci. Děkuji, paní Fažon. Tímto ukončujeme tento bod. Hlasovat se bude zítra v 11 hodin. Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. A tím je otázka k ústnímu zodpovězení.